témata, žádná konkrétní témata, to znamená, že každá otázka bude mít, bude mít k dispozici u každé otázky jedna minuta pro předsedu politické frakce a poté jedna minuta na odpověď. Eh, předsedové frakcí mohou položit další následnou otázku, která poté bude v délce 30 vteřin maximálně a předseda Evropské komise má rovněž k dispozici 30 vteřin. Toto jsou pravidla, která jsme si schválili. Pokud je o druhou část tohoto, této, tohoto tématu, budeme mít konkrétní, konkrétní záležitost, které se budeme věnovat, konkrétní téma. Bude to téma, které bude propojeno rovněž s otázkami, které zde padnou. Nyní zahajuji první kolo otázek. Nejprve to bude pan Josef Dol za EPP. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo Baroso, my se snažíme v posledních letech pracovat, všichni jsme pracovali, pokud je o Lisabonskou smlouvu a to, že vstoupila, vstoupila teda před třemi měsíci v platnost. Snažíme se, aby Evropská unie měla skvělou politiku v tomto ohledu v celosvětovém měřítku. Proto se ptám, co bychom mohli udělat, aby 500 milionů Evropanů, který požadují už mnoho let, to, aby Evropa skutečně dostála svým hodnotám, svým ideálům, pokud jde o externí službu, kterou předpokládá Evropská Lisabonská smlouva. Ta by měla být k dispozici za několik týdnů a Evropský parlament by měl být přizván k tvorbě této služby. My máme rovněž pravomoci v oblasti rozpočtu, jak víte, jsme spolurozhodovatelem v této oblasti, pokud jde o statut Um, veřejné služby, pokud jde o jednací řád a tak dále. Moje frakce chce skutečně, aby tato diplomatická vnější služba byla odpovědná politicky, rozpočtově. Proto bych si chtěl vyslechnout vaše názory na budoucnost této služby. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Dol. Víte, že vytvoření těchto společných evropských zahraničních služeb je velice důležitou inovací Lisabonské smlouvy. Tato služba bude velmi důležitá, bude podporovat vysokou představitelku a bude zajišťovat konzistentnost naší zahraniční a bezpečnostní politiky. Jedná se o posílení Unie a umožnění členským státům, aby stále více postupovali společně. Zatím postupují separátně z hlediska společné zahraničně bezpečnostní politiky. Nejde o mezivládní postupy. Naopak, víte, že komise dala svůj souhlas k rozhodnutí ohledně vytvoření této služby. Měli jsme speciální zasedání kolegia a to eh, se bude konat příští čtvrtek. Já jsem pro silnou službu, pro skutečně evropskou službu, která by mohla vytvořit eh, nástroj strategické koordinace a mohla by být interfejsem mezi státy z hlediska zahraniční politiky. Proto, aby tato služba mohla naplnit svoje poslání, musí najít správné místo v evropské architektuře pod zodpovědností vysoké představitelky, která je místo předsedkyní komise a je tady plně odpovědná vůči tomuto parlamentu a má za úkol koordinovat v rámci komise všechny ostatní aspekty zahraniční politiky EU. Děkujeme. A nyní Dáváme slovo Alde. Děkuji, pane předsedo. Pane Barozo, krize eura byla spuštěna nesprávnými číselnými údaji z Řecka. Já bych se chtěl dozvědět z vaší strany, zda můžete potvrdit, že v žádný časový okamžik předtím, než řecká vláda mm, dodala nová čísla ohledně deficitu, vy anebo útvary komise nebyly již informovány o skutečných autentických číslech. Za druhé, můžete potvrdit, že generální ředitel Eurostatu, pan Rádemachr, již roku 2004 a 2005 měl výrazné pochybnosti ohledně údajů z Aten a oznámil to. Co jste podnikl? Proto, abyste podpořil Eurostat při sběru dat a dále. Je pravdou, že inspektoři Eurostatu vás informovali, že mají výrazné pochybnosti ohledně dat, které byly dodány z Aten? Děkuji, pane předsedo. Pane Šulci, Právě přesně proto, že jsme měli pochybnosti o tom, co se týče statistických údajů z Řecka, především pan komisař Almonia vedl složku pět let, byl velice nestraný, objektivní a kompetentní. A několikrát jsme zdoroznili našim řeckým kolegům, řeckým úřadům, že musí naplňovat předpisy, že musí poskytovat eh, Eurostatu eh, pravomoci auditu a bohužel to bylo zamítnuto členským stát, státem. Řecko nechtělo dát více pravomoci komisi, to znamená, abychom mohli jít eh, a podívat se podrobněji na řecké účty. Komise opět chtěla předložit toto nařízení a některé země, které hlasovaly proti tomuto nařízení, tak tyto země mě tentokrát říkali, že naopak budou hlasovat pro vyšší transparentnost. Děkuji bardzo, paní převinčon. Děkujeme. Děkujeme a nyní za ALDE vystoupí. Prosím, ale ještě jednou pan Šulc. Děkuji mnohokrát. Já jsem pochopil, že pan Almunia byl eh, způsobilý pro tuto věc. Já jsem se ptal, co jste udělal vy. Můžete to říci teď hned. Pochopil jsem to správně, pane Barozo, že vinu za tuto krizi v Řecku mají členské státy, protože ty váhali s tím, aby odsouhlasili vaše návrhy. Mohl byste nám říci, kteří představitelé vlád a o které členské státy se jednalo? V první řadě, pokud se mi zeptáte, koho vinit, tak vám odmítu říct jméno, ale je to na straně řeckých úřadů. Týká se to eh, paktu stability a růstu. Zde je velký problém. Co se týče komise, tak komisař Almonia s mojí plnou podporou a také podporou kolegia odvedl svoji práci nesmírně kompetentně. A co se týče Řecka a, a rady, tak tam se to řešilo několikrát. Co se týče členských států, které byly proti, bohužel vám nemohu říct po které, ale pamatuj se, pamatuj se, že to bylo Německo, které hlasovalo proti. A právě Německo tentokrát řeklo, že bude hlasovat pro. Tom Ciferhoff. Děkujeme a nyní poprosíme pana Verhofstadta. Eh, Pane předsedo, je tady velký konsensus dnes v tom smyslu, že potřebujeme ekonomickou silnou vládu v Evropské unii. To je, myslím, enormní změna od eh, posledních let. Minulou neděli pan Schäuble prohlásil, že v tomto případě je pro Evropský měnový fond. Ale jsou tady ještě další návrhy a varianty, například vytvoření Evropské agentury pro dluhovou položku, dále euroobligace, anebo agentura pro evropský rating. Podle mluvčího komise Pane Barozo, ty věci se daly do pohybu rychle. Zatím to tak vypadá. Mám tři otázky velmi konkrétní povahy. Nejdříve. Je pravdou, že komise pracuje na návrhu pro vytvoření tohoto Evropského měnového fondu? Za druhé, je pravdou, že paní Merkel, jak řekla, já mám pochybnosti ohledně této věci, řekla, že je nutné změnit smlouvu v této souvislosti. A za třetí, souhlasíte s tím, že tento fond by mohl být pouze prvním krokem směrem eh, k skutečnému evropskému řízení hotovostních prostředků směrem k měnové unii? Děkuji za slovo. Pokud jde o Evropský měnový fond, tato myšlenka byla předložena ministrem financí Německa aniž by byly předloženy jakékoliv konkrétní informace, které se dotýkají této instituce. Je to jakýsi nový instinkt, pokud jde o řešení stávající situace. Ovšem je to dlouhodobější návrh, dlouhodobější charakter, který možná bude vyžadovat nějakou změnu smlouvy. To, co se snažíme na naší straně, je příprava určitých iniciativ, řekněme určitá posílená ekonomická spolupráce, dohled v jednotlivých zemích. My ještě zatím nevíme, v jakém formátu to bude. Tato posílená spolupráce ovšem obecně řečeno, jak už jste se o tom zmínil, podporujeme všechno, co by mohlo zlepšit toto řízení ekonomiky nebo určitou vládu ekonomickou. Ovšem pokud jde o nějaké podrobnosti, to uvidíme až v čase, který bude vhodný pro tuto záležitost. Ovšem, Evropský měnový fond by nemohl vyřešit tuto urgentně nalévo záležitost Řecka. To je záležitost, která vyžaduje další analýzy a která je dlouhodobějšího charakteru. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Děkuji. Pane předsedo, ještě jednou. Eh, Děkuji předsedovi komise za odpověď. Souhlasím s ním v tom smyslu, že fond jako takový nemůže hned vyřešit problémy. A proto ho, požadu, eh, ho žádám, aby v úvaze komise se zohlednily různé varianty. Máme tady možnost Evropského fondu. To je dlouhodobější projekt. Pak máme euroobligace, které samozřejmě mohou také na pomoci řešení situace v Řecku. Pak máme ratingovou agenturu. Eh, o tom hovořil předseda Euroskupiny. To je absolutně nezbytné. Nemůžeme mít vždycky tyto ratingové agentury v zahraničí. A pak samozřejmě je tady myšlenka určité Evropské agentury pro dluhy. Měli bychom všechny tyto myšlenky skloubit a vytvořit konzistentní myšlenku, a to na úrovni komise, spíše než v rámci jednotlivých členských států. Přesně proto chceme se vyhnout tomu, co se děje nyní, kdy každý navrhuje různé myšlenky, někdy dokonce ve stejné vládě. Nechceme tedy toto příliš přehnaně urychlit. Chceme to připravit. Pan Oliren už o tom hovořil veřejně. Chceme připravit sdělení ohledně koordinace posílených ekonomických politik a ohledně dohledu v rámci jednotlivých států, které jsou součástí eurozóny a možná i v celkovém rámci Evropské unie. To teď připravujeme. Nemůžeme každý den uh, sdělovat nový, eh, novou ideu. Snažíme se pracovat objektivně a zodpovědně. A v tomto smyslu, myslím, se nám podaří získat nejlepší výsledky. Rebecca Harms. Děkujeme a nyní má slovo paní Rebecca Harms. Pane předsedo, co se týče situace, která existuje v Evropské unii, vzhledem k tomu, že nemáme skutečný trh z hlediska geneticky modifikovaných organismů, zvláště z hlediska brambor. Chtěla bych se zeptat, proč jste vyvíjel tento tlak z hlediska tohoto druhu brambor, proč jste připustil registraci těchto geneticky modifikovaných brambor. Chtěla bych vysvětlení z vaší strany, eh, jakým způsobem eh, vás eh, komisař v tomto smyslu Eh, to, že jste ignoroval pochybnosti, které byly vyjádřeny, proč jste nepočkal na chvíli, kdy EFSA eh, předloží novou směrnici z hlediska eh, posouzení rizik právě z hlediska biosféry, biodiverzity v souvislosti s GMO. A vedle toho, proč en passant jste uh, dokonce eh, překročil i hranici z hlediska krmiv, zvýšil jste tento limit na 0,9 Já si myslím, že to je riziková strategie, která není akceptovatelná pro naše občany. Žánko, poděkovat. jsme. Děkuji, chtěl bych také poděkovat. Viděli jsme jasně váš protest. Děkuji. Pane předsedo, komise se rozhodla jednomyslně, že bude postupovat s autorizací u těchto modifikovaných rostlin podle evropské legislativy. Čili to musíme respektovat, musíme přijmout pozici ano nebo ne. Od aplikace uběhla určitá doba a toto tento souhlas byl přeskoumán EFSO, která má zodpovědnost v oblasti bezpečnosti potravin. A co se týče uh, eh, genu, který je uh, rezistentní vůči antibiotikum, uh, eh, tato otázka byla také zhodnocena. Bylo jasné, že tady nejsou další vědecké poznatky, které by vedly k zápornému hodnocení, takže na základě rozhodnutí naší kompetentní agentury jsme rozhodli takto. Uh, Věříme, že veškeré vědecké otázky byly plně řešeny a očekával jsem naopak z vaší strany blahopřání, protože jsem oznámil, že mám v úmyslu, nebo komise má v úmyslu navrhnout, poskytnout členským státům možnost, pokud budou chtít, anebo nebudou chtít, aby měli možnost pěstovat modifikované rostliny. Čili to je naše stanovisko až budeme vědět, že existují velké rozdíly mezi členskými státy, tak některé státy jsou velice proti, některé jsou velice pro. Děkuji. Pane předsedo komise, nedostala jsem žádnou odpověď na moji otázku ohledně potřebnosti těchto genetických bramborů, eh, které jsou určeny podnikům. Proč se podstupuje toto riziko? A za druhé, ta hranice znečištění. Proč 0,9 nyní? Eh, my jsme doposud diskutovali o hranici, která se dá doložit. Týká se to zvláště krmiv a potravin eh, z hlediska eh, nebezpečí rezistence vůči antibiotikům. Chtěla bych vědět, zda hodláte připustit další registrace aniž by ještě byla přijata směrnice ze strany EFSA. Uvažujete například o registraci eh, kukuřice, rýže eh, v dohledné době? Not yet. Well, Mr. President. Pane předsedo, máte slovo a vidím opravdu to odhodlání a entuziasmus vaší skupiny. K tomu vám blahopřeji. Vidím, že máte velice silné argumenty proti, proti jakýmkoliv GMO. Samozřejmě máte na to právo. Já osobně já osobně k tomu nezaj, ne, já nemám opravdu žádné argumenty ani pro, ani proti nějaké osobní. Záleží na tom, co mi předloží odborníci z EFSI, pokud jde o nějaké odborné poznatky. Já nemám žádné předsudky ani pro, ani proti. Ne, skutečně ne. Komise přišla s určitým stanoviskem. To znamená, že jsme následovali na základě určitých poznatků e, náš postup, nebo s tím jsme přišli. Přece není Eh, na nás, abychom zkoumali každý jednotlivý případ. My samozřejmě vezmeme v potaz nezávislé hodnocení. Ne proto, že GMO potřebujeme, že je zde určitá potřeba, či nikoliv, ovšem pokud není žádný vědecký důkaz o tom, že by to bylo riskantní, že by to bylo nebezpečné pro veřejné zdraví nebo naopak životní prostředí, tak samozřejmě jsme povinní i na základě určitých našich konkrétních pravidel to akceptovat pokud neexistuje jakýkoliv vědecký důkaz, který by nám v tom zabránil nebo který by tvrdil opak. Samozřejmě, že v tomto ohledu respektujeme princip subsidiarity. Děkujeme. A nyní za ECR pan Strejček, prosím. Vážený pane předsedo, já vám slibuji, že po geneticky modifikovaných organismech vnesu jednodušší téma. Uh, Eh, myslím že velmi správně na fórum evropského parlamentu patří projednávání současné ekonomické hospodářské situace a jsem si jist že občany evropské unie a členských států zcela jistě zajímá mnohem více zaměstnanost a práce než geneticky modifikované brambory. na jedné straně vystupující v tomto sále obhajují existenci velké centrální silné vlády na druhé straně a já zde vystupuji za evropské konzervativce se domníváme že silné vlády nevytvářejí pracovní příležitosti pracovní příležitosti vytvářejí firmy. chci se vás zeptat na tři konkrétní otázky. za prvé jakou míru samostatnosti přenechá evropská komise k řešení hospodářských obtíží jednotlivým národním státům? za druhé můžete slíbit významnou redukci evropské legislativy která značně zpomaluje hospodářský růst a za třetí souhlasíte s námi že méně regulací méně centrálního řízení méně harmonizací je v současné době nejlepším přístupem jak řešit hospodářské obtíže evropské unie? děkuji. děkuji. v první řadě Plně respektujeme, že je to otázka členských zemí, takže v naší strategii 2020 to říkáme úplně jasně. Řešíme otázku různorodosti pomocí nástrojů, jako je sociální, ekonomická politika soudržnosti. Čili členské státy jsou různé, zároveň, jak bylo řečeno, potřebujeme silnější ekonomické řízení, protože nemá cenu dělat eh, jednu měnu, pokud členské státy si provádějí své politiky, pochopitelně nebudou mít dostatečný pákový efekt, když se řeší velké problémy s USA, s Čínou, nebudou ve stejné pozici. Čili chceme mít stejný přístup, nicméně vytvořit opatření, která budou šitá na míru jednotlivým členským státům. Co se týče snížení iniciativního břemena a administrativního břemena, to bylo velice důležité v mém programu musíme být pragmatičtí. Když potřebujeme někde evropskou legislativu, tak ji zavedeme a kde není zapotřebí, tak ji zavádět nebudeme. Děkuji bardzo. Pan Lothar Děkujeme a nyní pan Lothar Bisky za zjednocenou levici. Pane Barozo, vy jste minulý týden předložil váš návrh na ekonomickou strategii a tam je několik cílů. Rada eh, rozhodla, že Řecko musí přijmout úsporný program, ale podle našeho názoru se ho nedá docílit. Víte, že musí tedy dosáhnout 3 deficitu HDP. Dále jste hovořil také o stroskotaném paktu stability a růstu. Myslíte si, že členské státy budou postupovat podle mm, měnového fondu a nebo eh, budou uplatňovat tedy ekonomickou strategii. Jakým způsobem budete váš návrh 2020 přepracovávat? Máte to v úmyslu? A co se týče eh, Mezinárodního měnového fondu a ekonomické vlády, chcete to zaintegrovat? Jakým způsobem tedy eh, chcete společně s členskými státy přijmout nezbytně opatření, tak abyste zabránili spekulací bank právě na základě eura, které eh, má být zachráněno eh, díky penězům daňových poplatníků. Pokud je o situaci v Řecku, já si myslím, že řecká vláda opravdu přistoupila k zásadním opatřením, aby řešila celou tuto zásadní situaci. Zároveň se snažíme zajistit finanční stabilitu celé eurozóny komisaři aktivně spolupracují s členskými státy, které jsou součástí eurozóny, abychom vytvořili určité mechanismy, které například i Řecko by mohlo využít. Toto je v souladu s eh, Lisabonskou smlouvou, s konkrétními eh, články, které eh, rovněž zavádějí podmíněnost v této oblasti. Dále je to koordinovaná spolupráce, která by umožnila podporu v rámci eurozóny. To je záležitost, která se dotýká Řecka a naší reakce na stabilitu eurozóny. A nyní návrh pro rok 2020. Nevidím žádnou potřebu měnit to. My jsme předložili návrhy, tyto návrhy budeme diskutovat na Evropské radě i v Evropském parlamentu a doufám, že to bude opravdu velice plodná diskuse. Děkuji. Děkujeme. Nyní Pane předsedo, nejsem úplně uspokojen. Ta otázka spočívá v tom, že pomocí eh, peněz eh, daňových poplatníků se spekuluje vlastně v neprospěch Řecka. Ty peníze pocházejí také z německých bank a nic se neděje. Stále se říká, že se přijímají určitá opatření. Já jsem zklamán, že bylo učiněno tak málo pro to, aby některé věci v EU se zakázaly, aby se skoncovalo konečně s touto spekulací a mohli jsme se soustředit na zaměstnanost a růst. Oh, eh, Co se týče spekulací, tak současný problém v Řecku nebyl způsoben spekulací. Je to způsobeno přílišným utrácením a tedy nedodržení podmínek evropského paktu stability a růstu, hlavně to se týče státního dluhu. Ale potom spekulátoři začali jednat proti státnímu dluhu této země a to je důležité také pro zásadní reformu na trhu s deriváty, to je rozhodnutí, které přijímá komise a 20. října komise přijala program, který chce podpořit efektivnost dobrého trhu s deriváty. Je zde legislativní návrh, který bude předložen do léta a týká se to směrnice o zneužívání trhu. Eh, pan komisař Barnier chce tímto způsobem zvýšit transparentnost a snížit riziko. Čili musíme se zaměřit na CDS, co se týče státního dluhu, také eh, musíme se zaměřit na tzv. CCP, otázku pojištění a intervencí eh, v případě čistých spekulací. Musíme také zajistit koordinaci mezi členskými státy, musíme zajistit dobré praktiky a musíme zakázat čistě spekulativní prodeje CDS v případě státního dluhu. Tady potřebujeme mezinárodní spolupráci, protože tyto trhy jsou velice netransparentní. Tento problém se bude řešit také na G20 a, G20 a také v rámci bilaterálních vztahů s USA. Děkuji. Pane předsedo, byla to velice významná odpověď, nicméně požadujeme specifickou odpověď na konkrétní otázku. E, paní Niki Cavela. Paní Cavela, máte slovo. Pane předsedo, jsem velice ráda, že otázka, kterou jsem vám chtěla položit, tady již zazněla. Jako řecká poslankyně bych vám chtěla říct následující. Řecko se dostane z této situace. Prožíváme těžkou zkoušku jsme zodpovědní. Je to skutečný test odolnosti a kázně pro Řecko. Pane předsedo, jsem velice ráda, že jste hovořil o G20 jako o skupině, kde se otázka svapů bude diskutovat. Vedle těch takzvaných hříchů Řecka je nutné říci, že Řecko trpělo spekulacemi trhu. Byla bych ráda, kdybyste to rozvedl. Máte v úmyslu v rámci G20 doporučit určité iniciativy proto, aby se ustanovila jasná pravidla pro otázky krátkých nákupů a z hlediska CDS, to znamená svapových obchodů a úvěrů. Už jsem hovořil o tomto dluhu. Asi budou existovat spekulativní útoky, protože tady viděli určitou příležitost. Musíme podpořit Řecko. Řecko nyní vyhlásilo velice významné opatření, my podporujeme a zároveň se musíme podívat na širší otázky. Jak už jsem říkal, dívali jsme se na relevantnost čistě, čistě spekulativních prodejů eh, CDS v případě státního dluhu, dále otázka transparentnosti mezi regulátory, týká se to přístupu k informacím a praktikám, Tyto otázky se musí řešit na fóru G20, také bilaterálně. A minulý pátek pan komisař Barnier připravili setkání s národními regulátory, kde jsme se bavili o tom, co bychom měli vědět o aktivitách některých těchto spekulátorů, kteří útočí na státní dluhy a musíme také eh, provést analýzu zadluženosti eh, na těchto trzích. Čili musíme zjistit, jak tyto trhy skutečně fungují a musíme se zaměřit na určité praktiky, eh, na komisi budeme také používat zcela jistě naše kompetenční pravomoci. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme. Ještě doplňující otázka. Pane předsedo, eh, existuje harmonogram pro tento mechanismus eh, boje proti spekulaci? Ráda bych věděla, zda mm, tomu tak je. Rádi bychom si udělali představu o tom, zda tady bude snaha případně využívat kapitály na trzích a používat tuto mecha- tento mechanismus. Pan komisař Barnier, Pan komisař předloží do léta několik legislativních návrhů, které se týkají směrnice o derivátech a také směrnice o zneužívání trhu. Pan komisař Barnier do konce letošního roku také předloží legislativní návrh. Věříme, že tento návrh zvýší transparentnost na trhu a omezí riziko. Otázka CDS. Chceme to řešit na fóru G20 v červnu. Eh, Pan Daniel van der Stöp. Pan Daniel van der Stöp. Dank u wel, voorzitter. Meneer Barroso. Děkuji za slovo, vážený pane Barroso. Otevřenost, transparentnost, to jsou základní hodnoty každé demokracie, pokud lidé v správ, ve správních orgánech, pokud u nich nejsou kontrolovány jejich výdaje, tak samozřejmě, že to může vést k obohacování. My jsme to viděli v několika zemích v, v poslední době. V Nízozemí bylo řečeno, že v roce 2009 pan Barroso mm, měl nějaké obrovské dluhy, sice to nebyla nějaká pro nás veliká částka, ale znamená to opravdu určitou otázku. To, to skutečně teda, pane Barroso, znamená Eh, znamená, eh, nebo vede to k mnoha, k mnoha otázkám, proto si myslím, že bychom měli provádět interní audit, měla by zde být větší transparentnost, měly by zde být opravdu určitě schvalovací postupy a tak dále. Proto žádám, aby pan Barosa a ostatní upustili od těchto různých tajnů skářství a aby opravdu transparentně informovali o všech těchto záležitostech na internetu, aby všichni občané skutečně věděli, o co jde. Jsem trochu překvapen, touto poznámkou. Ve skutečnosti takzvané výdaje na reprezentace děláme službám pro Evropskou unii, cestujeme, já i mý kolegové cestujeme v rámci Evropské unie i do zahraničí a pokud srovnáte tyto částky, které se utrácejí eh, vládami, tak uvidíte, že tyto částky jsou velice malé oproti výdajům jiných států. Eh, rozpočtové orgány stanoví každoročně rozpočet, vy o tom také rozhodujete a tento rozpočet nezměnil eh, pět let, jenom eh, zohledňuje inflaci. Myslíme si, že tyto výdaje jsou rozumné, proporcionální, jsou k službám našim občanům a pochopitelně jsme transparentní, předkládáme jednak účetnímu dvoru, i rozpočtovému výboru veškeré své výdaje. Děkuji. Pani předsedající, thank you. Děkujeme, pane Baroso. A ještě doplňující otázka. Vážený pane Baroso, parlament údajně má k těmto informacím přístup, ovšem není to pravda, všechno probíhá za zavřenými dveřmi. Všechno probíhá opravdu v tajnosti. Pokud chcete opravdu sdílet odpovědnost této oblasti, tak byste měl zveřejnit všechny tyto údaje, pane Barosa. A pokud ne, tak byste to měl alespoň otevřeně přiznat. Pokud teda opravdu plníte veškerá pravidla, proč tyto deklarace, prohlášení nejsou na internetu? Možná se prostě bojíte jenom reakce našich občanů. Prosím, abyste zveřejnil tyto informace. Děkuji. Děkujeme, prosíme. Pana Barosa odpověď. V právním státě musíme respektovat pravidla. V pra... OK, Mr. Mr. Mr. President. Vážený pane předsedo, Vážený pane předsedo Baroso, máte, prosím, máte prostor na odpověď. V systému, který respektuje pravidla, musíme i my respektovat pravidla. Analyzovat nějaké záměry lidí předem, předvíhá to opravdu není spravedlivé, není dobré, my skutečně nemůžete nám vkládat do úst něco nebo nějaké naše postoje, které se dotýkají respektování práva a pravidel. Musíme dělat rozdíl mezi tím, jaké jsou odpovědnosti Evropské komise, jakéhokoliv veřejného orgánu, pokud jde o mm, pravidla a poté nějaké demo, demagogické postoje. Evropská komise, Evropský parlament, jakékoliv evropské instituce mm, se těší vysokému standardu průhlednosti, transparentnosti, proto skutečně já mm, mohu jenom vystoupit proti této demagogii. Děkujeme za odpověď, děkujeme a tím jsme pokryli první část, první část otázek přece na předsedu komise. To byly obecné otázky a nyní se zaměříme na jedno téma, což je provádění nové smlouvy a zároveň základní práva. Prvním je pan Alf Svensson. Máte jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Doufám, že se moc neodkloním od eh, otázky, kterou chci položit. Samozřejmě jistě všichni souhlasíme s tím, že respekt pro základní lidská práva je jednou ze základních hodnot u nás v EU a zároveň mm, na celém světě. Evropská unie. Evropská unie má konkrétní vztahy i s Eritreou. A do roku 2013 vyčlenila mnoho milionů eur jakožto rozvojovou pomoc. Proto bych se rád zeptal pana předsedy na jeho vztah ku této pomoci pro Eritreu, protože je velice často, když hovoříme o zemích, ve kterých vládne totalitární systém se Eritrea jaksi ztrácí. Proto bych se chtěl zeptat právě na názor ohledně této země. Um, Děkuji za to, že uznáváte, že komise obhajuje základní lidská práva. Pochopitelně jej obhajujeme nejen v Evropské unii, ale také v rámci našich externích vztahů. To neznamená, že můžeme mít vztahy pouze se zeměmi, které respektují základní pravda. Bohužel je celá řada zemí, která tato práva nerespektují a musíme i přesto dále rozvíjet naše vztahy s těmito zeměmi. Pochopitelně zde vznikají obavy a tyto otázky jsou vždy naneseny. V těchto státech eh, podle některých komentářů vznikají takzvané falešné státy, jsou tam nejrůznější občanské konflikty, násilí. Celá řada těchto států není řízena legitimními orgány, čili se nacházíme ve velice složité situaci a pochopitelně tyto země jsou velice problematické ve vztahu k dodržování základních práv. Pani předsedající, kole... Pan Artur Zasada, jedna minuta. Milí kolegové, v rámci této rozpravy bych rád hovořil o skenerech na evropských letištích. Jeden z principů evropské politiky je ochrana zdraví Mm, základních práv našich občanů, základních svobod našich občanů. To znamená, že bychom neměli, neměli souhlasit eh, s touto situací, která sice ve jménu bezpečnosti eh, najednou zasahuje do práv eh, které se dotýkají soukromí. Myslím si, že tato situace těchto body skenerů je podobná jako situace, mm, kterou jsme zažili v období pandemie, chřipkové pandemie, investovali jsme, jak si dobře pamatujete, mnoho finančních prostředků do vakcín, které najednou nepotřebujeme. V současné době si myslíme, že zlepšíme situaci právě pomocí těchto skanerů, ovšem myslím si, že tomu tak není a rád bych si vyslechl váš názor. Pane Barroso, jste pro nebo proti těmto skanerům? Byl bych pro, kdyby se dohodly také členské státy, protože bychom měli mít určitou standardizaci pravidel, které se týkají bezpečnosti na našich letištích. Nyní některé členské státy zavádějí tyto tělesné skenery na svých letištích, některé státy ovšem ne. Čili komise před časem předložila návrh pro zavádění tělesných skenerů, to bylo zamítnuto a věříme, že to vyvolalo určité obavy, nicméně bychom, pokud to bude možné, chtěli najít eh, harmonizovanou situaci, co se týče používání jakýchkoliv bezpečnostních opatření na letištích. Protože pokud ne, tak může vznikat diskriminace, co se týče hodnocení bezpečnosti na našich letištích. Eh, děkuji. Děkujeme. Pan Darek Poken. The treaty respects the rights of local Smlouva respektuje práva místních orgánů a regionů celé Evropské unii. To si myslím, že je důležitý faktor, například když zahájíme diskuse o budoucí politice soudržnosti. Proto se ptám, když zahájíme všechny tyto diskuse, například ohledně páté zprávy o soudržnosti, zda nás můžete ujistit o tom, že budete jednat i s regiony, i s místními orgány, pokud jde o budoucnost této politiky a že zapojíte Evropský parlament. Děkuji. To není otázka za základních práv, ovšem ano, budeme tuto záležitost projednávat s místními regionálními orgány. Víte dobře, že sociální ekonomická, teritoriální soudržnost je pro nás nesmírně důležitá. Je to uznáno i Lisabonskou smlouvou jako jeden z našich cílů. V rámci strategie pro rok 2020, kterou jsem prezentoval v nedávné době, jsme velice jasně řekli, že to bude základem všech našich návrhů a že se budeme snažit opravdu mít dostatek času pro tuto politiku soudržnosti. Je to, do toho zapadá i dialog s místními, regionálními orgány. Už jsem se zmínil o tom dokumentu, o který jsme předložili a v tom je zakotvena i, e, i potřeba e, zapojit výbor regionu. Děkujeme paní Katrin Stiller. You, eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych poděkovat také předsedovi komise. Chtěla bych se zeptat na Skotsko, kde byl chlapec Douglas který provedl něco, co se vrací k té otázce o Eritré. Dochází tam k persekuci křesťanů, já nevím, jestli to víte, snažíme se dostat z Itálie do Skotska, kdy se eh, lidé starali o tuto dívku, které nyní 17 let, má být deportována zpět do Itálie, hledá azyl a děláme vše, abychom vyřešili její případ a doufáme, že jí lidé pomohou. Doufáme, že zůstane v milované péči těchto dvou lidí. Jsou tady různé organizace, církve ve Skotsku, které je podporují. Co může komise udělat, aby chránila takováto základní práva? Děkujeme. Já se omlouvám, já tento konkrétní případ eh, neznám, tento konkrétní případ ze Skotska a pane předsedo, já bych rád ještě řekl, že tato politická rozprava přece nemůžeme nemůžete očekávat, aby předseda komise, když teda pracuje relativně opravdu tvrdě, abych znal všechny tyto konkrétní příklady, případy, které jsou nesmírně závažné a ke kterým v Evropě dochází. Samozřejmě, že vám mohou poskytnout um, nějakou mm, projev určité solidarity, samozřejmě s jakýmkoliv člověkem, kterého práva jsou pošlapávána. Ovšem u tohoto konkrétního příkladu já opravdu nemám k dispozici žádné informace, ovšem jsem připraven reagovat písemně. Děkuji. Děkuji paní Sonja Alfano. Paní Sonia Alfano, prosím. Presidente, parlo a nome del gruppo ALDE, del mio gruppo politico. Lo scorso... Tvořím za ALD, to je moje eh, politická skupina. 5. Eh, března pan Napolitano, prezident, podepsal dekret, kterému říkáme Salvadis. Je to dekret, který umožňuje Eh, volební kampaně a změnily se pravidla těchto kampaní. Říká se tam, že dekret, který byl připraven, je následným činem po zasedání a podle mého názoru tento dekret je neústavní. Příslušný článek ústavy stanovuje, že prezident eh, má přijímat eh, tyto dekrety, ale prezident se nemůže účastnit vypracování těchto legislativních aktů. Jeho předchůdce eh, se domnívá, že je to zcela nesmyslný systém, ale vláda to zařídila tak, že se neustále jedná protiústavně. Došlo k pošlapání práv Pan předseda přerušuje e, řečníka. Z jakého důvodu parlament se nestaví proti těmto zemím, které pošlapávají práva? Mluváme se, říká pan předseda, ovšem každý má pouze jednu minutu k dispozici. Prosím, abyste dodržovali tato pravidla, je to nesmírně důležité. Vážená paní poslankyně, ještě jednou, v podstatě já nemohu zasahovat do interních politických záležitostí. My máme určité povinnosti v oblasti základních práv, to znamená, jednak je to výkon eh, evropského práva, ať už na evropské úrovni nebo na členských státech. V tom konkrétním případě, o kterém hovoříte, nejde o aplikaci našeho práva, evropského práva. Pokud jsem správně pochopil vaši otázku, jde opravdu o problém interního politického charakteru. Pravděpodobně tam možná je nějaké propojení, pokud jde o práva nebo určitá pravidla, ovšem přece nemůžeme reagovat na, konflikt, na konkrétní konflikty, které probíhají mezi jednotlivými politickými představiteli na půdě každého členského státu. Paní Ulrike Lunáček. Děkujeme, paní Lunáček. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Barozo, základní práva, charta základních práv je až do posud jediný mezinárodní dokument, který hovoří o diskriminaci také na základě sexuální orientace a zakazuje tuto diskriminaci. V mnoha jiných částech světa jsou pišní na to, že Evropa toto dokázala. Jaký problém zde máme? Máme Velkou Británii, Polsko a Českou republiku, kteří eh, vlastně nevnímají chartu jako součást legislativního pořádku. Mě by zajímalo, co dělá komise a co má v úmyslu udělat proto, aby práva všech těchto osob eh, byla zajištěna Eh, co chcete udělat, aby se skoncovalo s homofobií? Nejenom v otázkách zaměstnanosti, tam máme už směrnici, ale ve všech oblastech. Co se udělá pro to, aby se to neakceptalo a aby lidé byli osvobozeni od svých obav a strach z hlediska svých eh, vztahů? Pane předsedo, prosím. Jsou zde dvě otázky, nevíme, jestli to zvládnu během minuty. Co se týče diskriminace na základě eh, sexuální orientace, tak víte, že komise, no předešlá komise, navrhla směrnici proti jakékoliv formě diskriminace, také na základě sexuální orientace a také v případě zaměstnanosti. Máme tady legislativu a členské státy musí plně respektovat zákaz diskriminace na základě sexuální orientace. Tento princip jak víte, je zakotven eh, v Evropské chartě základních lidských práv. Co se týče Polska a Velké Británie, protokol hovoří o takzvané duplikaci eh, v případě Polska a Velké Británie a zde se uvádí, že tato charta neumožňuje jakémukoliv soudu Polska nebo Velké Británie, aby nařízení a nebo jakékoliv další iniciativy a aktivity těchto států byly oproti eh, nebo v, ne, eh, v rozporu se základními lidskými právy. Takže tak tomu bude. Evropský soudní dvůr bude dělat interpretaci protokolu těchto dvou členských států. Fox. Děkuji. Pan Ashley Fox. Vážený pane předsedo, mnoho zemí ve světě mají základní práva zakotvená do ústavy. Ovšem, myslíte si, že spíše nejde o strukturu těchto práv, ale spíše aplikaci těchto práv v praxi? Ve Spojeném království nás čekají do třech měsíců volby pokud konzervativci eh, budou zvoleni, tak v podstatě budou proti eh, této chartě a nahradí našimi vlastními zákony, co znamená, že Evropská úmluva v této oblasti už nebude u nás ve Velké Británii aplikována. Vážený pane předsedo, rád, rád bych se zeptal, jak Evropská unie plánuje, aby teda prosadila to, aby eh, tato úmluva vzala v potaz pozice jednotlivých členských států. Moje strana se snaží i o změnu Eh, změnu um, smlouvy v tomto ohledu, jakým způsobem byste mohli zajistit to, že EU nebude zasahovat do našich optautů. To znamená, abychom se nemuseli zúčastňovat těch struktur, kterých se nechceme zúčastňovat v rámci EU. Já už jsem částečně odpověděla na tuto otázku, když jsem odpovídala na předchozí dotaz Velká Británie a jiné země mají k dispozici protokol. Protokol, který se zabývá chartou základních práv. To všechno bylo vyjednáno, Máme mezivládní dohodu, která uznala tyto výjimky. Samozřejmě, že já bych byl radši, kdyby všechny členské státy se byly podepsaly pod chartu základních práv, protože podle mého názoru je to základní prvek všech našich evropských politik. Připravujeme evropskou konvenci, která by se eh, zabývala ochranou základních práv našich občanů. Samozřejmě, že já respektuji demokracii Velké Británie, je to země, která opravdu po staletí byla velikým obrovským příspěvkem do této oblasti. Proto samozřejmě doufám, že Velká Británie bude ctít tato práva i na evropské úrovni. Děkujeme. Děkujeme paní Ilda Figueiredo. Děkuji, pane předsedo. Práva žen a právo na důstojný život představují základní práva, které má Evropská unie obhajovat. A z tohoto důvodu je nutné uh, si uvědomit, jaké jsou tady flagrantní nerovnosti, které existují, které se posilují. Existují mzdové rozdíly mezi muži a ženami. Je to prekární práce, která postihuje především ženy. Nestačí mít eh, chartu práv velice vágní a nepřesnou ohledně žen Ostatně tomu předcházely také různé organizace žen. Proto bych se vás chtěla zeptat, zda Evropská komise je připravena upřednostnit tuto otázku obhajoby práv žen díky konkrétním opatřením na základě přípravy nové strategie pro rovnost mezi pohlavími. Parlamentu nyní připravujeme zprávu k tomuto bodu. Minulý pátek s paní Redingovou jsem představila chartu práv žen, která stvrzuje angažovanost komise v otázkách rovnosti pohlaví. Připomněli jsme, že si přejeme spolupracovat a prohloubit tuto otázku. V září tato charta eh, bude eh, mít doplnění v podobě charty rovnosti mezi muži a ženami a budeme tak mít dostatečný rámec pro to, aby komise mohla jednat v otázkách rovnosti v těch jednotlivých oblastech, o kterých jste sám hovořil, to znamená pracovních záležitostech a pak také eh, dalších formách nerovností, které existují. Tato charta nevznikla z váku a je to výsledek předchozích 15 let práce já jsem ostatně diskutovala se s výborem, který se zabývá těmito otázkami v parlamentu. A zítra ostatně budeme mít setkání s poslanci, kteří hájí rovnost pohlaví. Dnes bych se chtěla zabývat otázkou Řecka. Článek 101 Lisabonské smlouvy poprvé se používá, abychom použili strukturální reformy v této zemi. Dobří řekové skutečně jsou mezi dvěma mlínskými kameny a mají problém se svojí vládou. Čili jakým způsobem budete řešit řeckou krizi, nejen tedy jako předseda komise, jak budete řešit řeckou vládou. Pokud tato opatření nebudou v Řecku fungovat, jak je váš plán B, pokud ne, bude muset Řecko opustit eurozónu a myslíte si, že i některé další země, jako Portugalsko, Španělsko, Itálie, budou mít také podobné problémy se státním dluhem? Děkuji. Chtěl bych ale vysvětlit, že se právě bavíme o provádění nové smlouvy a dodržování základních práv. Takže prosím, držte se tématu. Jste připraven dát eh, odpověď na tuto otázku? Vždycky se snažím odpovědět na všechny otázky europoslanců. Vaše otázka, pane poslanče, vychází z předpokladu, který není správný. Je to z toho důvodu, že Řecko je v eurozóně a kvůli tomu má nějaké problémy, ale ve skutečnosti máme země mimo eurozónu, které mají podobné problémy. Například v některých případech ty problémy jsou závažnější. V Evropské unii i mimo Evropskou unii například je závažná situace na Islandu. Island nyní žádá Evropskou unii, aby se mohl přičlenit do Evropské unie, protože doufají, že se stanou součástí eurozóny. Čili ve skutečnosti je to naprostá chyba myslet si, že problémy Řecka E, jsou dány tím, že Řecko je v eurozeně. Je to přesně proto, že Řecko nerespektovalo pravidla paktu růstu a stability a nyní se nachází v problémech a nyní musíme zaplatit určitou cenu za to, že bude muset tuto situaci napravit. Děkuji, pan Andrew Milcher. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane předsedo komise. Jedna otázka pokud je o ukládání dat, náš německý ústavní soud nedávno přišel s rozsudkem v této oblasti, kde hovoří o tom, že není možné uchovávat tato telekomunikační data Ovšem jsou zde určité otázky, které se dotýkají přístupu k těmto datům, zda je to v souladu s eh, lidskými právy a tak dále. Jak víme, tak to vyvolává mnoho otázky ohledně dohody SWIFT, eh, o které nedávno Evropský parlament hovořil. Dále musíme prosazovat veškerá zásadní, základní práva, která vyplývají z, ze smlouvy, proto bychom měli zjistit, zda opravdu jsou tato pravidla v souladu s protokolem v této oblasti. Pokud je o ochranu těchto data, je eh, zakotvená v článku 8. Díky Lisabonské smlouvě můžeme rozšířit eh, a zlepšit ochranu soukromých dat tak abychom zajistili soukromí a zároveň ehm, správné nakládání s těmito daty. Evropský parlament samozřejmě bude zapojen do reformy této oblasti ehm, i na základě spolurozhodování která nyní spadá i do třetího pilíře, nebo bývalého třetího pilíře. Zásadní práva evropských občanů musou, musí být chráněny i s ohledem na osobní data pokud jde o ochranu osobních dat a dohodu v této oblasti mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými, ta rovněž hraje zásadní roli. V této oblasti to řešíme. Probíhají konzultace, tak abychom zajistili transparentnost eh, eh, všech zúčastněných stran i občanů. Připravujeme návrh v této oblasti, pokud jde o eh, jednání se Spojenými státy. Děkuji. Pane předsedo, během posledního desetiletí mezinárodní eh, snahy boje proti terorismu byly velice obtížné právě kvůli základním lidským právům, jejich dodržování. Co se týče také jednání americké administrativy. Bohužel jsme se ale dovedli, že se provádějí i dál za uh, Obamovy vlády eh, nezákonná držení, když Guantanamo se má uzavřít. Čili musíme mít určité normy, které se týkají také sdílení dat s Amerikou. Možná je to problematičtější, než by to jinak bylo. Čili co chce udělat komise, co chce navrhnout americké vládě, aby eh, měla tyto soudní procesy, co chcete dělat také v oblasti soudní spolupráce. A dnes oproti minulosti není určité nebezpečí, že evropské státy by měly nějaké tajné dohody, eh, které by měly vést v eh, boji proti terorismu. Evropská unie, pokud si pamatuji, je první, eh, která jako první nanesla otázku z těchto problémů s bývalým americkým prezidentem, že zapotřebí naplňovat zákonnost, lidská práva a hlavně, když se zabýváme otázkou terorismu, čili do toho spadalo i Guantanamo, čili pan Šisl, eh, také tedy rakouský premiér, řešil tuto otázku a bylo to součástí dialogu s našimi americkými partnery. Chtěl bych vás ujistit, že to bude téma, které budeme probírat. Co se týče ochrany dat, věříme, že bychom měli spolupracovat také s USA, měli bychom vytvořit rámec, zmínil jsem to v předešlé odpovědi, a zároveň musíme bojovat proti terorismu ruku v ruce. Otázka zní, jak spolu reagovat na tyto dvě potřeby, které jsou důležité, abychom zachovali eh, svobodu, ochranu dat, ale musíme zajistit také bezpečnost, protože když nebudeme mít bezpečnost, tak přijdeme i o svobodu. Kolárská Bobínská. Děkujeme, paní Lena Bobinská. Máte jednu minutu, pouze jednu minutu. Jedna ze zásadních věcí nové Lisabonské smlouvy eh, hovoří o Mm, posílené roli EU ve světě. My bychom měli být aktivnější, aktivnější v oblasti obrany, lidských práv, všech základních práv ve třetích zemích. Proto se ptám, co plánujete vy a paní Eštonová pro posílení podpory, podpory politik v oblasti demokracie ze strany Evropské unie. Druhá otázka, zda podpoříte větší finanční prostředky pro evropské nástroje, které by podporovaly demokracie a lidská práva v rámci nového rozpočtu. Lidská práva bohužel se dostávají na druhou až třetí pozici v našich dialozích těmito zeměmi a myslím si, že bychom měli věnovat více času i finančních prostředků pro podporu demokracie a lidských práv, tak aby skutečně jsme byli tím hlavním pilířem této oblasti. Proto bych se ráda vyslechla vaše vaše názory. Pokud je o o naši smlouvu. My samozřejmě podporujeme různá práva v této oblasti, ať už jde o boj proti mučení nebo proti trestu smrti. V rámci všech těchto našich hlavních směrů jsme přijali různé aktivity, pro, ať jde o prohlášení, diplomatické demarše a tak dále. Já osobně jsem prosazoval tyto záležitosti na samitech s, s hlavami vlád třetích zemí. Například v rámci našeho dialogu s Marokem jsme nedávno poukázali na otázku zásadních práv v průběhu posledního samitu, který eh, jsme ukončili minulý týden. Máme, vedeme asi 40 dialogů v tomto ohledu. S třetími zeměmi jsou to fóra, které umožňují podrobnou diskuzi v tomto ohledu, pokud jde o demokracii a lidská práva. Evropská komise připravuje různé programy. Máme k dispozici asi 100 50 milionů ročně, které, kterými podporujeme různé nevládní organizace, snažíme se podporovat i různé rámcové dohody se třetími zeměmi v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji, pan Simon Busitil. Děkujeme, pan Simon Busitil. Eh, Pane předsedo, základní princip je také svoboda pohybu. Ve světle Problému mezi Libí a Švýcarskem. Stovky občanů Evropské unie, pracovníci nemohou eh, odjet do Libie, aby tam mohli pracovat. Má otázka zní, co dělá Evropská komise, aby našla řešení tohoto problému. Je také přijatelné, že jedna země jako Švýcarsko přijme jednostrané rozhodnutí, které má potom dopad na všechny občany šengenské zóny a především pracovníky, kteří by rádi pracovali v Libii. Velice nás tento případ znepokojil. Komisařka Malstromová již řekla, že Libie nemá právo nedat na poskytnout víza evropským občanům je důležité, abychom měli dobré vztahy mezi Libií a Evropskou unii, čili vyvíjíme diplomatické snahy, abychom vyřešili tuto krizi. Jsou zde již určité pozitivní kroky a 22. 25 února jsme probírali tyto otázky, snažíme se dále posílit eh, naše diplomatické snahy. Je důležité, abychom tento dialog měli otevřený, abychom pochopili stanoviska obou stran, abychom našli řešení co možná nejrychleji. Ole Lud... Děkujeme. Pan Ole Ludvíkson má slovo. Děkuji za slovo. Došlo k ratifikaci Lisabonské smlouvy, jak všichni víme, a proto respektování základních lidských práv, odborářských práv bylo posíleno. Podíváme-li se na poslední rozhodnutí Evropského soudního dvora, mm, myslím si, že bychom měli tato práva posílit ještě rozhodnějším způsobem v nedávném případu jak víme, případ Ruford měl veliký dopad na odborářská práva. Hovoříme zde o mm, výdělcích bez ohledu nebo zaručených mm, výdělcích bez ohledu na národnost. Vysílání pracovníci by měli mm, pracovat na základě stejných podmínek jako místní pracující eh, dané země. Myslím si, že nesmíme zapomínat na to, co jste řekl, pane Baroso, než jste byl zvolen za předsedu komise. Kdy můžeme teda očekávat to, že by komise přišla s legislativním návrhem, který by se snažil řešit eh, tyto zásadní problémy po eh, vyřčení tohoto rozsudku Evropským soudním dvorem. Mm, můžete nás ujistit o tom, že budete v tomto ohledu něco dělat? Um, were... Pokud jde o tyto rozsudky a jejich jakmile byly zveřejněny, velice jasně jsme se k tomu vyjádřili, já i pan komisař Špidla, který byl v té době zodpovědný za zaměstnanecké otázky a otázky sociální. Tyto rozsudky nesmí spochybňovat základní práva, právo na stávku nebo právo na organizovanost v odborových svazích nebo některé další záležitosti, které se dotýkají eh, pracovních vztahů, pracovně právních vztahů v našich zemích. Snažíme se připravit návrh, který by reagoval na tuto problematiku. Nemohu vám zatím poskytnout konkrétní datum, neočekával jsem tuto otázku, ovšem mohu vám říci, přesně jak už jsem se o tom zmínil i v minulosti, předtím, než jsem byl zvolen, nebo než byla komise, nová komise schválena, že je to záležitost, kterou budeme řešit v brzké době. Děkujeme, pan Boguslav Liberacký má slovo. Děkuji bardzo, paní předsedající. Chtěl zapytať... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, se zeptat na otázku základních práv a také smlouvy, která se týká vnějších vztahů. Co se týče výboru pro kontrolu rozpočtu, tak máme 43 různých finančních transakcí. Jak tato smlouva, která se bývá také otázkou základních lidských zpráv snižuje počet chybovosti v rozpočtu a ve vykazování. Máme 43 To je míra finanční chybovosti. Jak víte, tak léta pracujeme na tom, abychom snížili finanční míru chybovosti na Radě Evropské unie. Celá řada těchto chyb je odpovědností členských států a implementace celé řady evropských programů. Byl jsem povzbuzen, protože jsem nedávno dostal stanovisko účetního dvora a došlo k určitému pokroku, ale věřím, že v této oblasti bychom neměli usínat na vavřínech, měli bychom pracovat a snížit veškerou chybovost, abychom zlepšili výkon evropského rozpočtu. A poslední otázka, pan David Kasa. Eh, ano, smlouva hovoří o tom, že chceme bránit základní lidská práva a tyto země, které se chtějí stát členy Evropské unie, musí naplňovat to, co je po nich požadováno, tak jak to bylo v případě Malty i jiných členských států, které se tehdy připojily. Eh, do Evropské unie. Co se týče Turecka a dodržování základních lidských práv, tak bylo řečeno, že se musí odvést velký kus práce. Co tedy dělá komise, aby zajistila, že Turecko bude nejen ekonomicky stabilní, ale že bude také naplňovat základní lidská práva, protože to je ten nejdůležitější aspekt a bohužel musím konstatovat, že v Turecku neexistují. Já nebudu říkat, že neexistují, upřímně řečeno. Turecko udělalo velký pokrok v oblasti dodržování zákonnosti a věříme, že je stále kompatibilní vůči standardům dodržování základních lidských práv, to se týče tedy základních lidských práv v Evropě. A e, o to se zasazujeme s Tureckem celá léta, protože Evropská komise hodnotí velice objektivně veškeré reformy, které byly provedeny v oblasti dodržování zákonnosti a základních lidských práv a v určitých oblastech, abychom byli spravedliví, došlo k pokroku, ale v jiných oblastech eh, turecké úřady musí vyvinout ještě další snahu. Musíme neustále pokračovat v tomto dialogu, ve vyjednávání. To je podle mého názoru správný způsob, jak zajistit pokrok, co se týče respektování základních lidských práv a obecně demokratických reform v Turecku. Děkuji, pane předsedo, za velice zajímavou rozpravu. Bylo to čtvrté zasedání na plenárním zasedání, kde jsme měli takovéto otázky a stejné zasedání budeme mít opět ve Štrasburku za měsíc. Děkuji. It is end of our discussion and this point. V tuto chvíli končím tento bod rozpravy a dalším bodem na našem programu je politika v oblasti klimatu. point of order? signora presidente eh, sono state pronunciate. předsedající před několika okamžiky došlo k tomu že byl uražen italský prezident a já si myslím, že by robi nemělo dovolit, aby došlo k takovým záležitostem zde eh, u nás eh, v hemicyklu. Jde o zásadní záležitosti, o kterých jsme diskutovali, institucionálního charakteru, politického charakteru, proto bych rád poprosil všechny, aby si uvědomili, že pan Napoletano, prezident Itálie, je strážcem italské ústavy. Rád bych tato slova, toto vystoupení vyjádřil mm, ve, ve jménu mnoha, mnoha politických stran, italských stran zde v Evropském parlamentu, proto bych opravdu požádala to, abyste věnovali pozornost tomu, o jaká vystoupení mm, jde e, u nás v, na plenárním zasedání. Jsem velice smutný z toho, že pan předseda Buzek neutnul tato slova, která se dotýkala, která se dotkla našeho prezidenta, který před týdnem navštívil Evropský parlament. Herzlichen Dank. Ähm, Srdečné díky. Äh, vaše připomínky a také to, co jste teď rozvedl, bude v zápisu. Já se pokusím samozřejmě äh, vyrovnat se s vašimi nároky, které tady zazněly. Vážení kolegové, dalším bodem na pořadu jednání